Myslím si, eh, že stačí to tady eh, zmínit eh, a říci, že Evropa by se měla zabývat těmito věcmi. Děkuji.